Chers collègues, bonjour. Drazí kolegové, dobrý den. Děkuji vám za vaši přítomnost na tomto posledním zasedání. Jako obvykle ve čtvrtek ve Štrasburku máme spoustu zasedání. Děkuji tedy za to, že se účastníte tohoto zvláštního zasedání našeho výboru o terorismu. Takže navrhuji, abychom se hned pustili do prvního bodu našeho pořadu jednání, který spočívá v tom, že přijmeme tento program. Pokud nikdo nejste proti, nikdo se nezdržel, tak vám mnohokrát děkuji. A bod dvě našeho programu, to je schválení zápisů, které se konaly 5. července, 11. a 12. července. Takže pokud nikdo není proti, nikdo se nezdržel, tak to znamená, že tyto zápisy jsou přijaty. Bod 3 našeho programu. I tady, jako tradičně, se jedná o sdělení ze strany předsedkyně. První bod. Nejdříve na začátku bych vás chtěla informovat, že zasedání, které se mělo konat 15. října, je zrušeno. Toto zasedání mělo být věnováno k proskoumání kompromisních návrhů spolu zpravodajek a stínových zpravodajů, ale vzhledem k tomu, že jedna z těch dvou zpravodajek eh, se nemůže účastnit, tak jsme dali přednost tomu, že zrušíme toto jednání a najdeme nějaký jiný termín. Také bych chtěla ještě připomenout v rámci toto sdělení, že jako předsedkyně našeho výboru jsem se účastnila se souhlasem konference předsedů v rámci tedy těch příslušných postupů. Mise Libe ve Washingtonu od 16. do 19. července. Byl to konkrétní zvláštní program, který se týkal našeho výboru. Účastnila jsem se několika významných jednání souvisejících se spoluprací s našimi transatlantickými partnery v oblasti boje proti terorismu. A nyní pracujeme na takové menší zprávě ohledně těch hlavních informací, které by mohly být zajímavé pro členy našeho výboru o terorismu a při příští příležitosti bude tato zpráva rozdána. Takže to je vše k těm sdělením. A nyní bychom se pustili do podstaty našeho jednání, našeho mimořádného jednání v rámci bodu 4. Budeme mít výměnu názorů eh, s panem Julianem Kingem, který je komisařem, jak všichni ví, zodpovědným za bezpečnost v Unii. Vážený pane Juliane, jsme velice potěšeni a také poctěni tím, že vás dnes můžeme opětovně přivítat v rámci portfolia, které máte na starosti. Drazí kolegové, jistě si pamatujete, že pan komisař již zahájil naše práce v říjnu minulého roku. A už od samého počátku fungování tohoto výboru. A já bych předtím, než mu předám slovo, chtěla zdůraznit podporu, pozornost a ten neustálý dialog, který mu byl vlastní během těchto měsíců eh, v oboru boje proti terorismu. Bylo to významné a také symbolické díky také spolupráci jeho týmu, který ho podporoval. A je tedy dobré, že v, tomto, v té poslední fázi našich prací eh, zde může vystoupit a můžeme tak uzavřít jakýsi cyklus, eh, drahý Siriliane, těchto výměn názorů protože jste naším vlastně nejbližším a nejpevnějším partnerem, nebo mezi těmi nejpevnějšími partnery, nechci samozřejmě nikoho vynachat. Takže jsme velice rádi, že jste s námi. Nevždy systematicky jsme zajedno, ale myslím si, že je to velmi důležité pro náš výbor který se zabývá terorismem, tak vidíte tady výraz uznání, ještě ani nepromluvil. Uvidíme, jak to dopadne po jeho vystoupení. Takže bude zajímavé, pokud budete souhlasit s tím principem, pane komisaři, kdybyste nejdříve hovořil o aktuálních eh, případech z hlediska bezpečnosti v Unii, o opatřeních, která leží na stole z hlediska evropských institucí a komise v oblasti boje proti terorismu a možná také, protože vy jste byl samozřejmě jeden z prvních adresátů našeho návrhu zprávy. Možná by bylo dobré, kdybyste nám řekl, jaké máte připomínky a názory na tuto zprávu. Víte, že tato zpráva vyvolala velmi silný zájem všech kolegů v Evropském parlamentu, protože v současnosti máme asi 1520 pozměňovacích návrhů, které by měly doplnit tuto zprávu, takže by bylo velice zajímavé v rámci té vynikající spolupráce, kterou s vámi máme, abyste nám sdělil vaše připomínky, vaše stanoviska k té předběžné zprávě. Ještě předtím, než vám předám slovo, Vážený pane komisaři, tak eh, jste jistě zaznamenal ve zprávě kolegů, že se dosti mm, jednomyslně navrhuje, abychom mohli uchovat nezávislé portfolio pro tuto odpovědnost, tedy toto portfolio by mělo zůstat v centru Evropské komise a spočívá tedy v zajišťování bezpečnosti Unie a mělo by tomu tak být i při příští organizaci našich institucí. Takže to bylo pár slov, vážený pane komisaři, drahý Juliane. A nyní vám předám slovo. Můžete tedy vystoupit na, dejme tomu, 15 minut, navrhuji. A jak jste již eh, vlastně zvyklí, pak bude následovat takzvaný ping-pong, pokud s tím budete souhlasit v rámci otázek našich kolegů. Děkuji. Eh, Vážená paní předsedkyně, děkuji. Musím vás eh, zklamat, piju tady bohužel kávu, nikoli v čaj, každopádně jsem opravdu velice rád eh, v rámci tradice eh, mé země, odkud pocházím, že pak si budeme moci zahrát ten slíbený ping-pong. Tak předně děkuji za to, že se angažujete ve všech těchto záležitostech, také děkuji za to, že se zapojujete do práce této komise a dnešní jednání trochu zapadá do velice nabitého programu vás všech, takže si uvědomuji, že jste jistě neměli lehké sem dnes um, dorazit. Za to vám děkuji. Před eh, několika měsíci, čas letí, jste mě posla, pozvali na první své veřejné zasedání a od té doby uplynula a, eh, a se odehrála celá řada věcí, takže bych se o nich zmínil, stejně jako o některých dalších věcech, které jsme navrhli v oblasti bezpečnosti ale rád bych začal tím, že bych přivítal práci, kterou eh, jste kolektivně odvedli vy jako váš výbor v posledních měsících. Eh, přečetl jsem si návrh vaší zprávy, pročetl jsem si i pozměňovací návrhy, eh, ne tedy samozřejmě všechny, to přiznám, ale přečetl jsem si schrnutí těch pozměňovacích návrhů a domnívám se, že opravdu uh, jsou dokladem obrovské angažovanosti eh, vás jako poslanců na práci v této oblasti a my samozřejmě jako komise bereme tuto práci také nesmírně vážně a eh, plně se jí věnujeme. Možná, že se dostaneme k některým podrobnostem potom v následné diskuzi. V posledních 12 měsících jsme pokračovali v tom eh, přístupu na základě dvou aspektů, hm, pokud jde o eh, současnou bezpečnost a hrozby v oblasti terorismu. To znamená, eh, že jsme sledovali prostor, v němž se pohybují teroristé a snažili jsme se vybudovat dostatečnou odolnost a také posílit preventivní opatření. Pokud jde tedy o tu první oblast, ten první pól, tak tam jsme usilovali o to, abychom omezili přístup teroristů k pohybu, k penězům, k munici a k spolupracovníkům. Takže jsme zesílili kontroly na vnějších hranicích, eh, Postupovali jsme proti zneužívání dokladů totožnosti, zlepšili jsme to, jakým způsobem fungují evropské informační systémy, lépe jsme je propojili a posílili jsme také bezpečnost vnější hranice a za tímto účelem je důležité, abychom opravdu účinně bojovali eh, s mm, nelegální migrací a na to napojenými eh, záležitostmi. Já jsem velice rád, že všechny tyto, všechny tyto věci se řeší také eh, ve vašem návrhu zprávy. A myslím, že máme také podobný názor na to, že údaje jsou klíčovým nástrojem v naší práci. Proto jsme se snažili maximalizovat výhody, které plynou ze stávajících informačních systémů. Snažíme se, aby byly interoperabilní a snažíme se do toho se vyplnit eh, ty současné mezery, které panují eh, v systémech, ať už jde o ETIAS, vstup, výstup, ECRIS. A zároveň posilujeme také šengenský informační systém SIS a Evropskou agenturu EU LISA. Pokud jde o finanční prostředky, snažíme se znepřístupnit finance pro teroristy, aby nemohli eh, financovat svou činnost. Eh, přeskoumali jsme směrnici o praní eh, špinavých peněz. Máme dnes eh, pátou verzi. Vaše zpráva o tom také hovoří, potrhuje hodnotu programu sledování, financování terorismu. Tady vy jste vlastně zmínila tu vaše návštěvu ve Washingtonu, já sám jsem tam byl v pondělí. Také žádáte doplňkové evropské systémy. My se tomu věnujeme, zvažujeme to a já osobně to podporuji. Myslím si, že to je smysluplná věc. Pokud jde o zbraně, munici a tak dále, tak tady jsme posílili kontroly v oblasti dovozu, vývozu střelných zbraní, materiálů, které eh, mohou být použity pro domácí výrobu výbušnin. a snažíme se eh, vyhnout tomu, aby teroristé mohli snadno rekrutovat nové eh, spolupracovníky. Eh, řešíme tedy především radikalizaci, jak offline, to znamená v našich městech a obcích, ale především potom online na internetu, kde teroristický obsah je opravdu velikým problémem, protože ten potom živí ty osamocené útočníky, eh, jejichž útok, útoků jsme byli svědkem v posledních měsících. Takže vítám, že se i na, ty, na tyto výzvy ve své zprávě soustředíte. Velice správně tam věnujete velkou pozornost také otázce obětí a jejich práv, to, jakým způsobem jim pomáháme. Tady plně souhlasím s vaším stanoviskem. Za komisi si plně uvědomujeme, že je potřeba věnovat zvláštní pozornost obětem terorismu a především, to je opravdu velice důležité, byť můžeme hovořit potom o dalších opatřeních v diskuzi, ale Především je potřeba, aby členské státy udělali to, co k čemu se zavázali, aby plně implementovali opatření, která jsou stanovena ve směrnici o boji s terorismem. Zatím eh, tak postupuje skutečně jenom velice málo členských států, jenom málo z nich ji plně implementovalo. Pokud jde o druhou část naší práce, to je znamená posilování odolnosti, tak tady se věnujeme veřejnému prostoru, propojujeme aktor, aktéry ve veřejném i soukromém sektoru na různých úrovních, dáváme k dispozici financování pro podporu jejich činností, podporujeme opatření na zlepšení bezpečnosti pasažérů eh, v dopravě, řešíme také hrozby v oblasti biologických, radiologických eh, a chemických zbraní. Opět o tom vaše zpráva správně hovoří. Je to abstraktní riziko, nicméně eh, velice reálné, které ohrožuje občany v našich městech. My jsme to zažili sami ve Spojeném království. Pokud jde o eh, kyberprostor a kyberhrozby, tak to opět souvisí se všemi těmi předchozími hrozbami, které jsem zmínil. Předseda Juncker to zmínil ve svém projevu o stavu Unii. Eh, v loňském roce říkal, že se musíme více zaobírat kyberhrozbami a od té doby Během toho tedy následujícího roku jsme společně s vámi dosáhli značného pokroku, pokud jde o novou strategii EU pro kyberhrozby. Budujeme odolnost, posilujeme odstrašování a obranu v mezinárodním prostoru. Já jsem velice rád e, za tu podporu pro novou e, kyberbezpečnostní e, agenturu. Zároveň tady máme návrhy na další opatření, jak se eh, bránit proti dezinformacím. Eh, v letošním projevu o stavu Unie před několika týdny předseda Juncker oznámil, že přijdou další opatření, která se týkají naší společné práce. Předně komise předložila návrh na lepší řešení eh, teroristického obsahu online Každý útok, který jsme v Evropě v posledních ehm, dvou letech zažili, měl nějaký onlineový prvek. Buď to tam bylo to podněcování, někdy to byly přímo návodné informace, ale ve všech případech eh, tam bylo oslavování tohoto pokusu o útok. Takže musíme udělat eh, něco proti tomu, abychom tento začarovaný kruh ehm, onlineového obsahu, který se šíří a posiluje radikalizaci, abychom Eh, proti němu zasáhli. Působí to obrovské škody, které se přímo týkají toho, jak dlouho ten materiál online zůstává. To je už prokázáno. Studie ukazují, že tři čtvrtině všech eh, eh, linků na propagandu Daesh byly na webu poměrně dlouhou dobu. To znamená, že je potřeba proti tomu zasáhnout a být velice důslední. Proto navrhujeme novou legislativu v této oblasti. Dosáhli jsme pokroku s platformami na dobrovolné bázi, ale nestačí to, musíme jít dále. Navrhujeme tři nové povinnosti. Za prvé, aby bylo povinné, aby platformy musely do jedné hodiny poté, co mm, dostanou od policie či soudního orgánu příkaz k odstranění obsahu, v případě, že se jedná o nezákonný a nelegální obsah, tak aby skutečně jednali. Za druhé, pokud platforma je používána prokazatelně teroristickými organizacemi za účelem šíření jejich obsahu, tak eh, opět vznikne povinnost pro úřady členského státu a dotčené platformy prodiskutovat a zavést proaktivní opatření pro odhalení obsahu a zabránění jeho další publikaci. Jsou tam nastaveny jasná pravidla a jasné pojistky. A za třetí, a to je neméně důležité, chceme nastavit povinnost pro členské státy, aby zajišťovaly eh, maximálně účinně eh, donucovací kapacity, které se budou zaobírat těmito věcmi. Některé členské státy už tomu mají dobré struktury, některé Eh, nikoliv, takže Samozřejmě teroristé se přesouvají tam, kde je pro ně situace snažší a je potřeba, aby tedy situace ve všech členských státech byla na dobré úrovni. Za tímto účelem chceme eh, také zavést eh, dobré pojistky, to znamená možnosti žádat opravný prostředek, včetně opravného prostředku u soudu. Očekáváme, že většina platform s námi bude chtít spolupracovat musíme poskytnout eh, pochopitelně i mm, opatření pro možnost, že někteří spolupracovat nebudou chtít. Navrhujeme mm, eh, diskutovat o této věci s členskými státy, chceme se dohodnout sankce pro případy, že eh, tady bude případ systematické nespolupráce, to znamená, pokud někdo reaguje Eh, se spožděním. V jednom případě je to něco jiného, než když platforma z jakéhokoliv důvodu systematicky spolupráci odmítá a pak eh, chceme mít možnost účinných sankcí a řekli jsme, že v nejhorších případech mm, to můžou být eh, sankce až ve 4% globálního obratu dané platformy. Předseda Juncker také ohlásil opatření na posílení systému voleb. To je, myslím, důležité pro nás, pro všechny. Osm voleb teď eh, čekáme v členských státech eh, v příštím období do příštího léta. Samozřejmě budou i celoevropské volby do Evropského parlamentu. Eh, já nemám žádné spravodajské informace, které bych vám dnes mohl poskytnout, které by naznačovaly, že někdo plánuje zacílit některé tyto volby. Nicméně, vzhledem tedy k historii, si myslím, že je potřeba udělat due diligence, připravit se na takovou eventualitu a zajistit, že si budeme vědomi výzev a zavedeme příslušná opatření, která eh, nás dostatečně ochrání, zkomplikují situaci pro útočníky a pro ty, kteří by chtěli nějakým způsobem do voleb zasáhnout a manipulovat jimi. Oznámená opatření zahrnují doporučení o větší spolupráci. Chceme, aby členské státy zaváděly národní eh, sítě pro spolupráci při volbách, to znamená kyberúřady, volební orgány, lidé, kteří se věnují ochraně údajů a lidé z eh, donucovacích orgánů. Vznikne kontaktní místo pro celoevropskou volební spolupráci těchto sítí. Také usilujeme o větší transparentnost při onlineových eh, Eh, politických eh, reklamách. Chceme, aby politické strany, média a úřady přijaly opatření, aby si své eh, systémy chránili před hackerskými útoky. Budeme to sledovat. Plánujeme také konferenci v Bruselu 15. a 16. října. Pokud máte zájem, tak vás na ní srdečně zvu. Budou tam aktéři z veřejného i soukromého sektoru ze všech členských států. Pokud jde o tyto dva návrhy, tak ehm, to pro nás bude priorita v příštích měsících. Zvláště vzhledem k tomu, že máme poměrně málo času, pokud chceme, aby byly schváleny ještě do konce tohoto mandátu. A to je také naše ambicí, abychom je skutečně dořešili do konce tohoto legislativního období. Ale musíme se dále soustředit i na další legislativní návrhy, na kterých už společně pracujeme nějakou dobu. Tady bych vypíchnul interoperabilitu, protože to je nesmírně důležitá věc, na které vlastně stojí pak další návrhy. Hrozí, že pokud nedosáhneme dohody ohledně těch návrhů, které jsou na stolu, zejména pokud jde o interoperabilitu, tak eh, ztratíme hodně času a zase to bude ku prospěchu těch, kteří se nám snaží škodit. Těším se Mm, nebo jsem rád, eh, že klademe mm, důraz, i vy tak činíte, na provádění současné legislativy, na její řádnou implementaci. Vy zdůrazňujete, že je potřeba tedy implementovat stávající legislativu. A to přiznávám, že je další výzva, která před námi stojí. V některých případech Eh, se nám už pokroku podařilo dosáhnout, ale na druhou stranu jsou tady případy, kdy opravdu ten pokrok je minimální a tam eh, musíme dosáhnout lepšení. Také jsme diskutovali o eh, směrnici o jmenovitých seznamech cestujících. Teď je tady 17 členských států, které oznámili plnou implementaci, další dva státy se k tomu chystají, což ovšem znamená, že tady pořád ještě několik států, s nimiž musíme na věci zapracovat a pak musíme pracovat s členskými státy také na tom, aby dosáhly plné implementace dalších eh, opatření, eh, pokud jde o informační systém pro bezpečnost sítí, to je směrnice NIS, tam myslím, že jenom polovina členských států, které zatím implementovaly. Pak je tam eh, ta směrnice o ochraně údajů, kde máme zatím oznámenou implementaci od třetiny. Takže musíme s členskými státy spolupracovat, aby se věci pohnuly ještě víc. A to platí i pro další opatření, kde ty lhůty byly stanoveny nedávno. Nejprve je to směrnice o boji proti terorismu. Vy jste ji zmínila, paní předsedkyně. V minulém e, měsíci byla e, vypršela lhůta e, teoreticky, ale e, pouze pět zemí je zatím za e, tou startovní čarou. To je třeba zlepšit potřebujeme, aby členské státy v tomto se zaktivizovaly. Pak je tady další směrnice, která je podle mě také velice důležitá. Je to směrnice o střelných zbraních. Pouze tři členské státy tuto směrnici k dnešnímu dni ratifikovaly. To skutečně nestačí. Všichni jsme se shodli, ať už byla ta rozprava jakákoliv, a teď tato směrnice musí být eh, ratifikována a implementována. Takže závěrem, před námi je stále ještě hodně práce. My máme všichni velmi naplněné eh, kalendáře, máme před sebou hodně práce, eh, všechna ta témata chceme posunout ku předu, ale pokud se opravdu budeme snažit, tak si myslím, že můžeme toho času využít. A já možná víc víc než kdokoliv jiný si tady uvědomuji ten časový tlak, ale mám prostě do konce března ještě nějakou eh, lhůtu, nějakou, nějaký interval, abych eh, se pokusil společně s vámi eh, věci zlepšit a v to je také vlastně to základní, co máme na mysli. Chceme prostě vytvořit určitý rámec, chceme vytvořit určité nasměrování pro eh, tento eh, parlament a pro nadcházející parlament a nadcházející komisi eh, Myslím si, že je velmi zásadní, ať už bude ta příští komise vypadat jakkoliv, eh, bude mít prostě zásadní zdroje pro tuto oblast. Neříkám, jak eh, to má udělat, ale bude to muset udělat. My prostě budeme muset sloučit různé síly, abychom tuto práci eh, nadále realizovali. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, za tuto syntézu, za ty perspektivy, které jste nastínil, za, za tuto analýzu bez jakýchkoliv ústupků, i vzhledem k tomu, co eh, je někdy trochu příliš pomalu implementováno. A eh, děkujeme za ty priority. Skutečně srdečné díky. Eh, známe, do jaké míry jste realistou a pragmatikem. A Aniž bych dále otálela, tak dám slovo nejprve Elze Stevens, naší spoluspravodajce, která eh, chce reagovat a také možná položit nějaké dotazy. Prosím, máte slovo. Drazí kolegové, vážený pane předsedo, já bych vám chtěla poděkovat za vaše dlouhé vystoupení. Je opravdu velice důležité zmapovat vaši činnost a vy jste nám umožnil dobrou představu si udělat o tom, co činí členské státy ohledně transpozice různých směrnic. Ale také jsem pochopila, že stále to je problematické. Je škoda, že jsme zaznamenali, že ještě takové velké číslo členských států, které mají spoždění z hlediska provádění evropské legislativy. A zvláště v oblasti bezpečnosti se mi to zdá zcela nepochopitelné. Proč je tady takový velký počet eh, členských států, které si zahrávají s bezpečností našich občanů. Jaké jsou to důvody? Můžete nám říci, zda jsou to finanční důvody, je tady příliš mnoho směrnic a tím pádem některým členským státům se nepodaří je provádět. Možná, že existují členské státy, které potřebují více podpory Eh, finanční pomoci pro provádění těchto směrnic, nebo jsou tady další jiné důvody. To jsou věci, které mě zajímají. Jaké jsou skutečné důvody, které vysvětlují, proč je tady tak vysoký počet členských států, které neprovádějí tyto směrnice. Nechápu, proč tolik členských států odmítá spolupracovat v oblasti eh, bezpečnosti eh, kdybychom spolupracovali, tak všichni budou vítězi. Nechápu, proč je tady tak velké číslo těchto členských států, které nechtějí spolupracovat. A co se týče eh, agentury EPO, my jsme zaznamenali, že se rozšiřují eh, kompetence této agentury. Někteří říkají, že bychom měli používat tuto agenturu také v boji proti terorismu. Ale rozšíření těchto kompetencí zatím eh, neumožňuje realizovat tyto návrhy, ale mm, otázka je, zda bychom se o to neměli pokusit. Já si kladu otázku ohledně té skutečné přidané hodnoty, která by tady měla být. Národní znalci a vnitrostátní státní zástupci se k tomu nestaví příliš dobře. Co vy si myslíte, pane komisaři, o rozšíření tohoto mandátu? Také bych vám chtěla poděkovat za tu spolupráci, kterou jsme měli v posledních měsících a doufáme, že budeme pokračovat i v budoucnosti. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste přispěl také k vypracování naší zprávy. Bylo to velmi důležité. Děkuji. Excuse me, yes, it's ping pong. Um... Děkuji. Děkuji za eh, nejprve práci, kterou eh, jste věnovala vypracování té zprávy. To, co jste zmínila ohledně implementace nejdříve, tak eh, musím říct, že souhlasím, je to velká výzva. A jedna z věcí, eh, kterou doufám jsme uskutečnili v posledních měsících a vaše zpráva bude toho součástí. Jsou eh, takové měsíční eh, bezpečnostní eh, zprávy za Unii, kde se právě vypichují ty nedostatky i v implementaci v tom posledním vydání této zprávy, která e, bude zveřejněna příští týden, jsme opravdu šli směrnici po směrnici a vypíchli jsme ta místa, kde jsou nedostatky v implementaci a e, také jsme zdůraznili, kde jsme vlastně zahájili řízení pro e, porušování a kde máme věci zlepšovat. Takže e, samozřejmě to s členskými státy e, konzultuji a zmiňuji se o těchto nedostacích, e, řešíme to. A já bych si dovolil vás vyzvat, abyste postupovali stejně. Musíme prostě upřít pozornost na, tyto, na tato problematická místa, posvítit si na ně. A proč to tak je? No, já si nemyslím, že to je nějaký, e, nějaká důsledná e, prostě nevůle, ale nějaké státy prostě v tom mají e, větší potíže. E, zdá se jim to obtížnější než jiným. E, takže e, spíš e, musíme možná pomoci. Eh, můžeme eh, těmto státům pomoci různým způsobem. Ze strany komise to může mít třeba podobu technické podpory nebo financování, ale také bychom možná měli eh, podporovat tu, tu, co si navzájem mohou dát jednotlivé státy mezi sebou, tu podporu, kterou si mohou poskytnout vzájemně. E, to si myslím, že by bylo dobré. A těmito nejrůznějšími opatřeními a také prostřednictvím i politické podpory, kterou můžete prokázat tím, že prostě na to upozorníte, že budete provádět určitou osvětu, že budete eh, zdůrazňovat eh, ty pozitivní věci, tak si myslím, že můžeme ukončit tento, eh, toto legislativní období s mnohem lepší mírou tedy implementace příslušných směrnic či jejich ratifikace. A k těm dalším otázkám, tak k té směrnici to je nová, e, to je vlastně nový návrh, bylo to zmíněno e, předsedou komise v projevu o stavu Unie v loňském roce. A je to prostě také něco, co jste zaznamenali e, a co jste pracovali ve své zprávě. Teď jde o to, abychom též podpořili Eurojust v tom, co dělá aby Eurojust měl zajištěné zdroje eh, materiální i eh, lidské eh, ke své práci. A já opravdu hodně chci posílit ty nástroje, které jsme již vytvořili, které vytváříme, tak, abychom mohli prosazovat a rozšiřovat ty ta šetření či eh, eh, trestně právní řízení přeshraničního charakteru. Evropský zatykač je toho důležitou soutě, součástí. A eh, pak je tady také otázka důkazů a čím dál tím větší objem důkazů se poskytuje elektronickou eh, podobou. Tady je zapotřebí, eh, aby existovala pravidla pro eh, spolupráci a přístup ke všem těmto zdrojům. Takže to jsou ty krátkodobé záležitosti, na které bych rád, abychom se soustředili. A s takovou trochu dlouhodobější perspektivou se domnívám, že rozvoj EPPO potenciálně otevírá otevírá způsoby a možnosti, jak se eh, více eh, potýkat s otázkou fragmentace, eh, roztříštění při těch trestně právních šetřeních v boji proti terorismu a rovněž tam tedy vlastně spadají ty krát, ta krátkodobá opatření. A myslím si, že ve středně dobrém horizontu je ta perspektiva poměrně pozitivní. Předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři, a teď bych ráda dala slovo našim stínovým zpravodajům. Nejprve eh, Kateřině, prosím, máte slovo. Děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji eh, panu komisaři Kingovi, který si přál účastnit se práce našeho výboru a zhodnotit veškerou vykonanou práci. Pokud mi to dovolíte, já bych chtěla zde učinit jakési osobní vyjádření. Jako italka <laughs> musím říct, že jsem ráda, že eh, jak si hovořil o kávě. Chtěla bych vám poděkovat nejenom za tu práci, kterou realizujete, ale také za to, že jste nás informoval o vaší práci a že jste naslouchal eh, informacím ohledně těch jednotlivých etap. Nám to umožňuje posílit naše odhodlání pokročit vpřed. Děkuji za všechny iniciativy, za všechny nové legislativní návrhy, o kterých jste hovořil. Jejich cílem je Eh, zrealizovat opatření v oblasti bezpečnosti, protože to je vnímáno jako priorita ze strany eh, evropských občanů. A jsme opravdu překvapeni, že dochází ke spoždění z hlediska provádění evropských pravidel, která by měla harmonizovat a posílit spolupráci mezi jednotlivými orgány, protože to je nezbytné boji proti terorismu. A doufám, že v rámci parlamentního dialogu se nám podaří najít dobrý kompromis i také z hlediska tematiky interoperability. To je složité a choulostivé téma, které jistě také umožní posílit efektivitu boje proti terorismu. Po této úvodní poznámce bych se ráda vyjádřila k legislativním návrhům, které jste uvedl a chtěla bych hovořit o šíření nenávistných projevů eh, na internetu. Tady jste hovořil o té jedné hodině, eh, kdy je nutná reakce a stažení po těchto nenávistných projevech na webu. Myslíte si, že tato lhůta té jedné hodiny pro stažení může být realizována všemi těmi podniky, včetně těch malých podniků, které mají méně zdrojů a které pravděpodobně mohou mít eh, problémy. Další dotaz ve stejné oblasti. Ráda bych se zeptala, zda v rámci těchto ustanovení se nám podaří vyhnout tomu, co se bohužel velice často děje. A sice uh, že obsah, který byl zrušen z jedné platformy, je převeden na jinou platformu. Jakým způsobem můžeme zjednat nápravu? A ještě k této tematice. Jakou úlohu bude mít jednotnost Europolu v tomto ohledu? Jednota, která byla již dosažena. Jakým způsobem se budou identifikovat a hlásit tyto nezákonné eh, projevy? Ještě jednou vám děkuji za to, že jste vzal na vědomí eh, eh, pozměňovací návrhy, je jich velice mnoho. A jak bylo řečeno, to ukazuje, že my všichni se snažíme zde pracovat tak, abychom byli skutečně aktivní v boji proti terorismu. Také bych navázala na to, co uvedla Natálie z hlediska nezbytnosti ponechat toto portfolio budoucnosti z hlediska komise, portfolio, které by bylo vybaveno vlastními zdroji. A ještě bych chtěla učinit několik eh, připomínek. Je tady další téma, které nám leží na srdci. Je to ochrana obětí a péče o tyto oběti. Cílem je vytvořit koordinační centrum pro oběti atentátů. Co si o tom myslíte? již jste stručně pohovořil o nezbytnosti vyhnout se eh, určitým nežádoucím záměnám, ale já bych se vás chtěla zeptat, jak preventivně působit z hlediska radikalizace, jak postupovat z hlediska radikalizace ve věznicích. Můžete obecně okomentovat návrhy, které jsme vyjádřili v podobě našich pozměňovacích návrhů? Děkuji, pane komisaři, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za ten soubor otázek. Já eh, se teď eh, pokusím na ně reagovat a eh, potom Později se můžeme eh, podívat na věci podrobněji. Nejprve ta interoperabilita. Jak už jsem to řekl v úvodním slovu, skutečně si myslím, že tady jde o něco docela důležitého. A bych rád, kdybychom eh, Eh, dokázali dokončit práci v této oblasti. Já vím, že to je kontroverzní téma, že někteří lidé mají určité obavy, ale když eh, trošičku poodstoupíme eh, a podíváme se zpátky, tak si připomeňme, proč jsme to vlastně celé začali. Začali jsme s tím proto, že ti, kteří jsou v tom prvním plánu, policisté, stráže, bezpečnostní služby a tak dále, nám řekli, že když jsme se jich zeptali, jak jim můžeme pomoct, že jedním z jejich problémů, eh, se kterým se potýkají každý jednotlivý den, je ten, že eh, sítě existujících eh, celounijních databázích jsou prostě příliš komplikované, příliš těžkopádné a nepomáhají jim v jejich práci. Takže to není tak, že já nebo nějaký jiný komisař jsme seděli v kanceláři a přemýšleli jsme, co bychom tak asi dělali a vymysleli jsme si tohle. Vůbec ne. Nám to řekli ti, kteří jsou v té první linii, eh, kteří se s tímhle musí eh, vypořádávat každý den ve své konkrétní práci. Takže jsme se dívali, eh, jaká technická opatření bychom mohli Eh, zohlednit různé techniky při eh, zpracování, eh, sdílení informací a tak dále. A to základní, které tvoří tento návrh, není nic vzrušujícího těm, pro ty, kteří těmhle věcím rozumějí. Jsou to prostě technické návrhy, jak získat informace, které prostě E, existují e, v databázích, ale jak se k těmto informacím dostat rychleji, efektivněji e, a při respektování velmi vysoké míry ochrany údajů. A o to to vlastně celé je. Podle některých diskuzí mezi lidmi by se eh, mohlo říct, že se to vlastně tak trochu propojilo s dalšími obavami. A já to chápu a eh, beru to vážně, ale chtěl bych požádat ty, kteří se podí, eh, dívají na tyto návrhy, aby si eh, mm, vzpomněli, eh, odkud to celé přišlo a co je vlastně klíčem těchto návrhů, co je tvoří. Takže já se budu rád bavit o technických podrobnostech těchto návrhů s Grekolím, protože si opravdu nemyslím, že některé z těch obav jsou odůvodněné. E, některé z těch obav se týkají toho, co by se mohlo stát v budoucnosti. Některé z těch obav e, se týkají toho, že by to, dejme tomu, mohlo otevřít dveře e, zneužívání údajů či jejich přebírání bez dovolení a tak dále. Já všem těmto tématům rozumím, já rozumím těm obavám, ale prostě nevidím je jako legitimní vzhledem k tomu, co ten návrh obsahuje. Takže opravdu budu velice rád, když budu moci s každým jednotlivým eh, zde v sále tyto věci probrat do mnohem větších podrobností. Za druhé, eh, druhý soubor otázek, ten se týkal návrhů, eh, který, eh, který se mm, zabývá tím řešit z právního hlediska ten nebezpečný škodlivý obsah online. Ten obsah může být velmi různorodý a tady není nějaké jedno řešení, celá řada výzev, jak se s tímhle po, doradit. Je eh, to vlastně velmi komplikované, je tady otázka i eh, toho kodexu. Mm, nám nejde o nějaký konkrétní obsah, já si nemyslím, že toto mohu nějakým způsobem hodnotit. Co můžeme udělat, je prosazovat větší transparentnost kolem politického e, diskurzu, který je online. E, a to je právě to, co s e, konkrétním e, komisařem Gabrielem a s konkrétní komisařkou Jourovou máme v úmyslu dělat. E, takže tady prostě jsou určité konkrétní e, obsahy, kterými si musíme dělat starosti, například e, s obsahy, e, které zneužívají děti. Tady prostě pracujeme s určitými platformami v ženských státech, abychom, to, abychom se na to zacílili. A pak je tady ještě otázka teroristického obsahu, nezákonného teroristického obsahu, na který bychom se měli zaměřit, ale je ta definice je velice jasná. My neříkáme, že by se ta opatření měla týkat tzv takzvaných nenávistných projevů, protože ty definice jsou rozostřené. My musíme akceptovat skutečnost, že různé země eh, reflektují různé své eh, dějiny a eh, tradice a mají různé přístupy k takzvanému nenávistnému projevu. Německo v tomto směru má legislativu, jiné země ne. Zatím tady prostě není jednotné stanovisko členských států Unie ohledně nenávistného projevu, jako že by mělo být předmětem konkrétní zavedení společné legislativy. Vy jste ovšem se rozhodli eh, pro eh, definici eh, převzatou z dokumentů OSN ve směrnici tam je prostě jasný ten obsah a my můžeme tady cílit svá opatření. A když nějaký orgán členské stá tu justiční Eh, orgán eh, definuje určitý materiál jako nelegální, že je proti právu, a tak eh, oznámí toto platformě a ta platforma musí ten příkaz realizovat do jedné hodiny. My můžeme i těm malým platformám pomoci. Zatím je to trošičku nejasné. Ty plat, velké platformy mají samozřejmě velké množství lidí, a jsou samozřejmě mnohem lépe vybaveny než platformy malé, eh, které prostě nemají eh, to, ty stejné možnosti. A my říkáme, my vás nežádáme, abyste eh, rozsoudili, zdali je tento obsah eh, nelegální či nikoliv. Eh, my říkáme, že tady je prostě právní příkaz, který přišel a vy máte tento příkaz vykonat. Ten příkaz je jednoznačný. Jedná se o určitý nelegální obsah online a vy máte na základě příkazu o jeho odstažení konat dělat. E, pak samozřejmě jsou tady robustnější možnosti než ty, které existují. Je tady samozřejmě ta e, povinnost transparentnosti a jsou zde e, samozřejmě také jasné mechanismy pro podání stížností či opravných prostředků. Tady je toto všechno možno realizovat. Ten systém to obsahuje, takže nemyslím si, neočekávám, neočekávám, že by tady nějaké teroristické organizace, že by jich bylo velké množství, které by eh, prostě podali stížnosti proti stažení svých materiálů a tak dále. Ale může se to od někud stát, může to od někud přijít a je to řešeno. Europol musí i nadále hrát klíčovou roli v tomto všem. Oni mají excelentní dedikované zdroje IRU, chci také velice vyzdvihnout, co dělají a myslím, že Europol bude i nadále zdrojem eh, know-how, zdrojem expertízy při řešení této výzvy. Omlouvám se, že jsem byl tak obsažný. Samozřejmě, pokud budete chtít nějaké podrobnosti, tak eh, můžeme se k tomu sejít. Eh, to, vy jste mě vlastně pozvala na vaše zasedání, kde jsme probírali eh, jednotlivá práva obětví, obětí, pardon, takže za to jsem velice rád. Máme také pilotní projekty a ten základní krok, který zůstává, je, aby členské státy implementovaly plně směrnici o boji s terorismem, včetně těch práv obětí. Pokud jde o radikalizaci v vězení, opět to můžeme probrat podrobněji. To je jedno z klíčových témat, které se objevilo a vyplývá z té loňské práce skupiny na vysoké úrovni proti radikalizaci. Tam jsme měli odborníky nejen z občanské společnosti, ale také z veřejné zprávy, z různých ústředních orgánů. Srovnávali jsme si priority ohledně boje s radikalizací. Já jsem eh, možná byl trochu překvapen, možná méně, že skutečně eh, ta radikalizace ve věznicích je vůbec nejčastější. Dnes ráno jsem dostal zprávy ze Španělska, které poukazují na to, jak nesmírně důležité je se plně chopit této záležitosti eh, radikalizace ve věznicích. Musíme to začít eh, řešit. S tím souvisí i spuštění nové platformy pro řešení radikalizace, k němuž dojde ke konci tohoto měsíce. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Ta jednoznačnost těch vysvětlení a těch perspektiv nám umožní eh, mít snažší přístup k těmto záležitostem. Ale co se týče interoperability, tam potřebujeme ještě přesvědčovací sílu. Takže další kolegové, Majty Pagantoruntundua bude hovořit jako stínová zpravodajka. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také, pane komisaři, za upřímný a transparentní přístup, za vaše informace. A ano, vy jste naznačil to španělskou radikalizaci ve vězeních. Pokud máme skutečně věrné údaje, tak 40 eh, radikalizací ve Španělsku ve věznicích souvisí s skutečně s těmi, kteří eh, se jaksi radikalizovali hm, interně a jsou to tedy věci, které bychom měli možná být schopni nějakým lepším způsobem podchytit. V tom španělském případě je to velice důležitá věc. Musíme se pokusit odhalovat tyto radikalizované eh, osoby. A musíme k tomu přistoupit eh, pragmaticky. Vy jste mluvil o stažení obsahu online, o jeho stahování na základě policejních nebo soudních příkazů. A tady eh, bych se chtěla zeptat, jak to bude fungovat, protože ne všude máme stejné eh, policejní a soudní struktury nebo eh, podobné systémy vydávání příkazů. Máme rozdíl mezi správními příkazy a soudními příkazy ve Španělsku. A na základě vašich eh, informací se mi zdá, že v okamžiku, kdy tedy mm, to bude znamenat, eh, že jakmile tam bude mm, nějaký obsah, který považujeme za nezákonný, tak eh, soudní orgán může zasáhnout. A tady bych se chtěla zeptat, když zasáhne, řekněme, ohledně údajů nebo ohledně nějakých osobních sdělení, tak tam Eh, ty tak předtím, než byl internet, tak samozřejmě eh, soudní příkazy byly jedinou možností. Před 20-30 eh, lety se vše vlastně zpracovávalo hm, manuálně, vždy za každým příkazem byl nějaký konkrétní soudce, ale jakým způsobem teď bude probíhat ta soudní kontrola, při provádění eh, takového obrovského množství případných eh, příkazů proti stažení eh, údajů z internetu. A když jste hovořil o té směrnici o boji s teroristem, tak to je samozřejmě základní nástroj, který máme a musí být řádně implementován. A teď v září vlastně vypršela, nedávno tedy vypršela ta lhůta pro implementaci a vy jste říkal, že Některé členské státy neimplementovaly nebo implementovaly jenom formálně. To znamená, že jak si řádně nepro, neprovádějí tu směrnici. Můžete nám to trochu ještě podrobněji osvětlit, protože to je skutečně klíčový nástroj pro boj s terorismem a možná, že můžeme nasadit i svůj vliv pro lepší eh, aplikaci. Děkuji. Merci, Maite. Děkuji, Maite. Jenom ještě malý dodatek k té otázce, která byla položena ohledně států, kteří provedli směrnici v rámci lhůty a těch, kteří neprovedli. Jak chce tady komise vystupovat jako straškyně smluv? Máte slovo. Děkuji. Podobně jako vy, nemám představu samozřejmě, eh, kdo se jak se přidá, ale určitě někdo ano, to je důležité. Teď k těm eh, otázkám vezmu to odzadu. ta zpráva, která bude vydána příští týden, bude obsahovat eh, podrobné informace o jednotlivých nástrojích, jak je to s těmi oznámeními o členských států, o implementaci. To je první věc, eh, kterou sledujeme. Zda jsme obdrželi formální oznámení. Co je zarážející u té směrnice o boji s terorismem je to, že je to samozřejmě vysoce profilová záležitost, důležitá věc a tak jsme jaksi tak chápeme, že si členské státy dali na čas eh, s tím oznámením, ale eh, minulý měsíc jsme dostali to oznámení pouze od pěti států. My teď eh, prošetřujeme situaci v dalších státech. Víme, že jsou podstatní, že dosáhly poměrně dobrého pokroku v té přípravě transpozice Často je tam nějaká lhůta mezi formálním eh, oznámením a zavedením těch eh, ustanovení, takže možná ta situace v reálu je trochu lepší, než se může zdát. Ale v tuto chvíli skutečně začínám trochu být na poplach, protože ta směrnice je nesmírně důležitá a je potřeba, aby implementována byla. Takže je potřeba, aby počet členských států, které formálně oznámí implementaci nebo transpozici velice rychle a zásadně vzrostlo. Pokud jde o tu další vaši otázku, té e, jedné hodiny, nebo ta lhůta pro stahování nelegálního obsahu online. Členské státy podle svých vnitrostátních předpisů musí mít nějaký zmocněný orgán, který e, vydá ten příkaz k odstranění. A my jsme tam ale nastavili také velice dobré pojistky, kdy jasně říkáme, že pokud e, to je spochybněno, je podána stížnost buď to samotnou platformou nebo autorem obsahu. Tak se spustí eh, soudní přeskum. To znamená, že se skutečně snažíme nastavit rovnováhu mezi tím, že potřebujeme jednat rychle, protože když to tam necháte na internetu vyset, tak se to samozřejmě bude šířit, s tím, že potřebujeme opravdu eh, řádný odvolací nebo možnost řádného odvolání soudní cestou. Dále ta otázka radikalizace ve věznicích. Ano, souhlasím. Vy jste to řekla velice dobře, že máme eh, ten problém s tím, koho se to týká. Protože ne každý, kdo se zradikalizuje ve věznici, eh, se vlastně do toho vězení dostal kvůli své víře, názorům nebo činnostem, které přímo souvisejí s terorismem. A většina mm, nebo často tito lidé tam eh, skončili z úplně jiných důvodů. A jsou to zarážející čísla případů lidí, kteří eh, se do vězení dostali kvůli třeba drobnostem, věcem, které absolutně nesouvisejí s terorismem. Dobře, určitě to nebyly tedy úplné drobnosti, ale nebyly to až tak závažné trestné činy, přeci jenom tedy skončili ve vězení, ale pak se dostali do sítě mm, těch, kteří se ve věznicích snaží šířit radikální nástroje. A na to se musíme lépe zaměřit, protože pochopitelně žádné jednoduché kouzelné řešení neexistuje. Členské státy se k tomu snaží přistoupit různě, někteří eh, združují ty radikalizované jedince, někteří se naopak snaží rozptýlit ve věznicích, my sledujeme práci ve všech členských státech, sledujeme ty různé přístupy a řešení a příští rok eh, k tomu zpracujeme eh, materiály, aby mohla proběhnout otevřená diskuze mm, s a poučit se, abychom se mohli poučit eh, z těch dosavadních zkušeností. Máme fondy a programy pro řešení radikalizace ve věznicích, to víte a uvidíme, zda se to financování používá efektivně. To také prověříme, zda bude potřeba ty finance navýšit, ale to nejdůležitější je poučit se z různých zkušeností členských států. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní bude hovořit Helena Valenciano, naše místo předsedkyně. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji za to, že jste dnes přišel, děkuji za vaší práci, která je jaksi prací dlouhodobou během na dlouhou trať. A uvidíme, zda všichni tady, jak tu sedíme, budeme moci pokračovat i v příštím mandátu. Ale je tu jedna věc, eh, která mi dělá starosti a která souvisí eh, s tím, že ve veřejném prostoru to místo, které dáváme ve veřejném prostoru boji s terorismem. Když se podíváte na reakce v evropských státech a společnostech, tak eh, jsou to většinou bezprostřední reakce. Jakmile dojde k nějakému atentátu, k nějaké katastrofě, tak samozřejmě ta vnímavost na straně občanů mimořádně roste, ale jakmile eh, tady nejsou žádné bezprostřední incidenty, pokud máme pocit, že se nás to vlastně bezprostředně netýká, tak okamžitě ta pozornost eh, tomu problému klesá a vlastně tento problém z té politické agendy mizí. Eh, Boj s terorismem eh, už se vrací jenom do diskuzí odborníků. A to si myslím, že je velice špatné pokud chceme vyvíjet dostatečný tlak na to, aby členské státy transponovaly příslušné směrnice a koordinovaly své kroky. Takže já vím, že terorismus je eh, strašná eh, věc, je to i obtížný problém, eh, pokud jde jaksi o politickou agendu, ale je potřeba o tom mluvit, protože teroristé tu zkrátka jsou a my přitom o terorismu hovoříme jenom, když se nás to bezprostředně týká. Politické programy státu mm, tím pádem jak si také jsou na to zaměřeny jenom v okamžiku bezprostřední hrozby, ale já nepochybuji o tom, že je potřeba postupovat eh, setrvale, setrvale nejenom v okamžiku bezprostředního útoku. Uh, já na 100% souhlasím. Je to jedna z těch věcí, o kterých jsme diskutovali už v předchozích setkáních. Prostě e, ten přístup e, stop and go, ten musíme opustit. E, pokud tady jde o nějakou kritiku po těch 15 letech, eh, co eh, padly, eh, padla dvojčata, tak je to právě to, že příliš často se utíkáme k tomuto přístupu, který jste vy teď popsala. Má to dvě rizika. Jedno je vlastně tak trochu skryté, že to zamezuje tomu dlouhodobému efektivnímu přístupu. A druhé riziko, je také důležité. Pokud vždy pouze reagujete v tom eh, stavu těsně po té, eh, co k něčemu dojde, tak je určité nebezpečí, že to prostě nenastavíte správně, že to uděláte špatně. Takže vy samozřejmě eh, potřebujete mít dlouhodobé závazky, dlouhodobé odhodlání problém řešit protože jistě e, něco dramatického těsně po události, e, tragické události, e, to nemusí být někdy vymyšleno úplně ideálně. A nejenom proto, že jsem tady, říkám, že vidím eh, práci, kterou vy děláte, eh, že eh, se zabýváte těmi věcmi dohloubky, že se snažíte na ně nahlížet dlouhodobější perspektivy. Vidím také, jak to děláme my v komisi, to znamená, že k otázkám bezpečnosti se snažíme z, vlastně získat co nej aktivnější, nejdedikovanější eh, lidi a zdroje. Ono není k ničemu jen tak se vzrušovat, eh, přijmout legislativu a myslet si, že jsme to tak nějak všechno vyřešili, protože to tedy opravdu ne. Je eh, opravdu zapotřebí důsledně pracovat měsíc po měsíci, rok po roce i po přijaté legislativě, protože je tam celá řada věcí k řešení, eh, některých velice v hloubce. Eh, takže nemůžeme myslet na ty výzvy pouze eh, hledíce na Evropu. Musíme, a to je zřejmé, se jimi zabývat v našich vlastních zemích, v našich společenstvích, ale je tady velmi těsné propojení Velmi často eh, jsou ty problémy propojené. Eh, je vztah mezi tím, co se odehrává v našich ulicích a co se odehrává, dejme tomu, v sousedních státech či někdy za mořem. Eh, takže to Eh, angažma, eh, které jsme na sebe vzali v evropských institucích, eh, v komisi a IES, je také takovým obecnějším závazkem, který jsme na sebe vzali, podpora našich partnerů a přátel za mořem, tak, abychom reagovali i na E, terorismus v jejich zemích. Jsem velmi hrdý na to, že za poslední tři, čtyři roky se nám podařilo zmobilizovat nějaké dvě miliardy eur e, na e, pomoc našim partnerům a spojencům za mořem, abychom jim pomohli řešit problémy spojené s terorismem. A toto je velmi závažné ve chvíli, kdy myslíme na příští rozpočet. To je e, samozřejmě i e, úkol pro vás, možná v jiných výborech. Je velmi důležité, abychom se dívali na e, ten budoucí víceletý finanční rámec tak, aby tam bylo zajištěno dost finančních zdrojů právě pro oblast bezpečnosti a také pro oblast spolupráce e, s našimi partnery a spojenci e, za mořem. Děkuji, e, sir Julian. Teď dám slovo našim třím posledním kolegům dodržujeme čas, což je příjemná změna oproti e, obvyklé situaci. A dovolil bych, dovolila bych si jenom e, tak trochu e, navázat na otázku Leny, která je politická, sociologická, rozpočtová, taková mini otázka, pane komisaři. A ta zní takto. Eh, vy vlastně permanentně jednáte průběžně se všemi vládami členských států. Eh, vy, eh, my tady všichni víme, kterých států se dotýká víc terorismus. Já jsem francouzská, žiji ve společnosti, kde je zároveň hrozba a zároveň vlastně ten odpor, ten, ta rezistence a to úplně všude v ulicích, eh, eh, v obchodech, v restauracích, eh, ve veřejných prostorách. Každopádně jsme společností, která je zasažena E, tímto, e, touto skutečností. E, vnímáte ten rozdíl, když cestujete a hovoříte s vládami, protože jsou státy, které jsou na tom podobně jako my, jsou jiné, kde je ta solidarita také, ale kde ten terorismus není tak přítomný a jsou ještě další. Takže nemusíte odpovídat, ale je to otázka taková obecnější nejdůležitější, kterou jsem si nemohla nepoložit. A e, pak e, dám slovo Tereze Ibenes. E, rád mohu tady s vámi sdílet své zkušenosti v této oblasti. Já vnímám napříč členskými státy vyšší zájem o otázky bezpečnosti. Eh, členské státy formulují možná trochu odlišným způsobem eh, priority v různých členských státech, ale nepochybně se velmi soustředují a vnímají eh, tu škálu těch výzev v oblasti bezpečnosti, těch ohroženích našich hodnot, které, která prožíváme v našem každodenním životě. Takže to je prostě široká škála od terorismu přes kyber útoky a e, to se také proměnili e, proměnilo. Teď už jsou tady vlastně kyberaktivity, e, které se blíží nebo nabírají formu politické manipulace a tak dále. A státy vnímají tyto skutečnosti jako hrozby, které, dejme tomu, přicházejí jinut, ale někdy zevnitř a, jak jsem řekl, vnímají jako výzvy, které tvoří součást našeho života, které jsou přítomny v našem každodenním životě. A právě proto bez výjimky se vlády na tyto výzvy soustředují a chtějí posílit svou reakci. A rovněž je pravdou bez výjimky, že vlády podporují myšlenku, že by tady mělo existovat větší e, kolektivní úsilí. V některých oblastech se ještě stále vede velmi živá diskuze ohledně subsidiarity, kdo je za co odpovědný, kdo co dělá, ale v této oblasti, v oblasti bezpečnosti, a vy mě můžete opravit, pokud máte pocit, že se mílím, já cítím ze svých e, diskuzí s e, lidmi z vládních orgánů, že tady je prostě tato vůle, tato eh, potřeba, protože je to nakonec eh, něco, co je klíčovou odpovědností eh, každé vlády. A vlády si uvědomují, že musí jít cestou kolektivní spolupráce, protože z definice se tady jedná o něco, co má přeshraniční transnacionální charakter, co představuje transnacionální přeshraniční výzvu a ta, e, ty, ty kroky teroristů jsou e, nadnárodního charakteru a ta reakce na ně musí být e, stejná. Takže teď o co jde? Najít společně na úrovni Bruselu způsoby tak, aby členské státy, vlády členských států stát mohli eh, své občany uklidnit v tom smyslu, že bezpečnost eh, je zajištěna. Jsou to eh, výzvy a ze strany vlád vnímám skutečnou politickou angažovanost. Merci, prezident. Děkuji. Já chci poděkovat panu komisaři za jeho odhodlání Děkuji také za jasné odpovědi. A děkuji, že jste zmínil také otázku obětí. Souhlasím s tím, co řekla kolegyně Valenciano, která eh, zdůrazňovala eh, to, nakolik se téma objevuje ve veřejné diskuzi, jak moc to záleží na tom, zda je nějaká ta emocionální vlna, která bezprostředně následuje po atentátu. A někdy se zdá, že je potřeba, aby došlo k něčemu takovému, eh, aby to skutečně vyvolalo nějakou akci. Ale tady nejdůležitější věc, a to je přece prevence terorismu, ne eh, řešení a posteriori. Naopak, pokud zanedbáváme prevenci, tak terorismu pouze nahráváme. Je potřeba, abychom drželi tu pozornost skutečně na nejvyšší mm, úrovni. Jsem ráda, že už máme k dispozici návrh eh, zprávy, kde toto vše je obsaženo a musíme říci, že to, že tady chybí atentát eh, v nejbližší době, jak řekla Elena, neznamená, že nemáme problém s terorismem, že nepotřebujeme praktické, závažné, neideologické zprávy mm, je tady řada technických opatření, které děláme na letištích, eh, na policii a tak dále. My tam samozřejmě jmenujeme i velice konkrétní teroristické organizace, ale obecně jde o, e, myslím, kroky, které mají a měly by mít podporu všech e, politických skupin. Přesto občas tady vidíme určitý ideologický přístup k bezpečnosti, což je velice negativní věc, když chceme spolupracovat. Samozřejmě, že musíme řešit i otázky, mm, jako je migrace, ale nemůžeme směšovat eh, imigranty a teroristy, protože nic takového samozřejmě není možné. Neznamená to, že bychom se oběma problémům neměli seriózně věnovat. Takže děkuji, děkuji za to, co jste řekl o obětech. Vy jste také mluvil o tom oslavování terorismu online, o těch nenávistných eh, projevech. Možná, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit, nebo možná, že bychom si to mohli probrat eh, i separátně, protože ve Španělsku třeba problematika ochrany eh, obětí je velice důležitá. A to je také citlivá věc. Myslíte si, že by bylo dobré, aby vznikl eh, trvalý podvýbor pro otázku bezpečnosti? Já se totiž opravdu mm, myslím, že zatím ta implementace dosavadních legislativních nástrojů, na v členských státech není dostatečná a zlepšuje se jenom v okamžiku, kdy je tady nějaké bezprostřední nebezpečí či riziko. A co si myslíte o těch eh, příkazech k vyhošťování v případě terorismu? V Belgii byly krvavé eh, útoky a byly tam problémy s tou extradicí, s tím vyhoštěním protože došlo k zjištění jiné trestné činnosti, kterou daná osoba spáchala, takže došlo ke komplikaci při vyhošťování obviněného. My už jsme o tom tady hodně hovořili, jenom je třeba si uvědomit, že skutečně ta soudní spolupráce v této oblasti nefunguje mezi členskými státy dobře. Děkuji. Děkuji, Terezo. A pokud pan komisař to dovolí, tak dám slovo Kristině Weinberg, pak bude hovořit Donru Fonzolika a navrhuji, abyste pak už nepoužíval ten systém ping-pong, ale o, odpověděl Amblo. Kristýno, máte slovo. Tak, fru ordförande och tak till kommissionären för att du kom hit. Děkuji. Eh, že jste mezi nás zavítal. Je to vždy velice, velice zajímavé, když se s vámi můžeme eh, sejít a vyslechnout si vás eh, teď. Celá ta myšlenka Evropské unie, to byl přece mírový projekt, že? Mírový projekt, abychom evropským občanům zajistili bezpečnost a aby se cítili jako žijící v pokojné, klidné společnosti. Je to velmi, velmi zásadní a e, byla tady, e, vlastně byly tady zmíněny otázky Kristýnou, kterou, e, které bych položila bývala také. Jak to udělat s tou implementací směrnic co z PNR. Říkali jsme, že implementace by měla být na jaře 2018 eh, nejpozději a to se prostě nestalo. Já myslím, že to je šílené, že to je bláznivé, že to není možné. Teď radikalizace. Ano, to je naprosto zásadní otázka. V eh, tomto parlamentu velice často hovoříme o internetu, například o tom, jak eh, naložit s tou propagandou, jak ji eh, zabránit. A tam jsme moc nepokročili. Věznictví. Věznice musí pro nás být také klíčovým eh, bodem k aktivitě. Například já jsem slyšela teď ve francouzském rádiu, že je tady asi 40 osob, které byly vlastně odsouzeny odsouzeny za teroristické činy džihadisté, bude propuštěno. E, zdá se, že dochází k čím dál tím větší radikalizaci ve francouzských věznicích, že to je mnohem horší než e, E, dříve, takhle to alespoň tvrdil ten prokurátor. Pak je tady další téma, které se nepříliš často objevuje a to je následující. Některé státy prostě nemají úspěch s integrací. Já vím, že to je vnitrostátní záležitost e, a tak dále, ale dívám se na Švédsko. E, Švédsko má hodně marginalizovaných oblastí. Oblastí, kde máte děti, nezletilé, kteří žijí v násilných, násilné atmosféře, kde dochází k

trestným činům, ke zločinům. E, například od dětského ombudsmana teď přišla zpráva, ve které se právě hovoří o těchto marginalizovaných oblastech a o té marginalizaci e, a bezpečnosti v těchto oblastech, kde prostě neexistuje naděje, kde nejsou žádné perspektivy. Já vím, že to je vnitrostátní záležitost, ale e, Švédsko vysílá, exportuje řadu teroristů do dalších unijních států, takže se to pak stává problémem i pro vás. Já se omlouvám, že jsem e, přišel pozdě, ale e, je takových jednání najednou, že se to prostě nedá stihnout. Pane komisaři, děkuji, že jste přišel. Já mám tři praktické dotazy. Za prvé, myslíte si, že Evropská unie potřebuje novou legislativu vzhledem k tomu, že prevence a v té oblasti prevence a boji proti terorismu, to je má první otázka. Za druhé, samozřejmě bezpečnost je něco, na čem velmi záleží a bezpečnostní záležitosti jsou v rukou členských států, zůstávají tam, ale jak si myslíte, že by Evropská komise mohla eh, Eh, jak si žádat členské státy, aby věnovali více zdrojů na boj proti terorismu. Teď myslím jak finančních, tak eh, lidských, tak technických, protože jsou tady země v Evropské unii, které mají velmi špatné eh, podmínky v tomto směru, které opravdu nejsou v dobré kondici. A pak za třetí, jak naložit s těmi databázemi. To už je staré téma, ale jak to provázat? E, tady prostě je třeba, aby bezpečnostní složky měly e, přístup ke všem databázím v Evropské unii, protože v tuto chvíli je tady prostě tolik databází, e, já nevím, Prim, Schengen a tak dále, a ty nejsou propojené. My to skutečně za každou cenu potřebujeme, pokud máme bojovat proti terorismu. Děkuji. Děkuji. Máte slovo, pane komisaři, abyste eh, v tom čase, který vám zbyl, naložil se všemi těmito dotazy. Děkuji, zopakuji na závěr, co jsem řekl na začátku. Děkuji vám každému za angažovanost v těchto záležitostech, za to, že pracujete v tomto výboru a děkuji za zpracování vaší zprávy. Myslím si, že ta zpráva je opravdu velice důležitá z těch důvodů, které tady už zazněly a sám jsem je na začátku uvedl. Jde teď o to, abychom si nastavili dlouhodobou perspektivu u všech těchto záležitostí a to musí být samozřejmě ze zvážení praktických zkušeností, jak to vypadá v praxi. A myslím, že bychom se neměli omezovat pouze na krátkodobé návrhy. Skutečně bychom měli hledět, eh, jak si před sebe s dlouhodobou perspektivou tedy i nad rámec současného mandátu parlamentu a komise. Já myslím, že vy můžete nastavit eh, velice ambiciozní rámec a věřím, že se vám to podaří. Dále souhlasím s tím, že musíme být opatrní, abychom eh, se jaksi ne, uzavírali před některými hrozbami, které se objevují, například podněcování k nenávisti a terorismu. Řada našich kroků totiž reaguje například na extremistický džihadistický terorismus, ale to není jediný zdroj teroristických hrozeb. Rozhodně ne jediný zdroj eh, nenávisti a podněcování k terorismu. Objevily se nedávno případy, které souvisely s extrémní pravicí. Je jasné, že musíme být vnímaví i k problémům, eh, které mohou přicházet eh, z extrémní pravice, levice, od džihadistů, eh, tedy odevšat, kde se lidé snaží podkopávat způsob, jakým žijeme, naše hodnoty a kulturu. Takže je dobře zvažovat tyto věci mm, eh, v takto širokém kontextu a já věřím, že vy k tomu takto přistoupíte. Dále si myslím, že když už hovoříme o problémech a výzvách ohledně integrace ve společnosti, někdy je to problematické mm, a někdy s tím přímo souvisí radikalizace a extremismus, tak k tomu jste předložili několik pozměňovacích návrhů, řešili jste v diskuzích, jak to nejlépe ošetřit eh, v té vaší zprávě. Já k tomu mohu pouze říci, že za komisi, eh, když tyto věci řešíme, tak se snažíme vyhnout stigmatizaci konkrétních komunit nebo skupin lidí. Jde totiž o to, že Lidé, kteří uvažují o násilí proti nám, jsou samozřejmě špatní a zlí, ale nereprezentují nutně eh, své hm, komunity nebo dokonce náboženskou eh, víru, pokud jde o extrémní eh, vyznavače náboženství. A většinou nejlepší způsob, jak se postavit těmto špatným lidem, je pracovat s tou širší komunitou, již jsou součástí. Já věřím, že to může zabránit eh, už v prvé řadě tomu, že tito lidé budou svedeni eh, na cestí a nebo když už k tomu dojde, tak ta samotná komunita se pokusí toho člověka eh, na tu správnou cestu vrátit. Já si myslím, že to je opravdu naprosto zásadní eh, součást práce v oblasti boje s terorismem. Musíme zajistit, abychom opravdu mm, neodtlačovali od sebe lidi, kteří nám naopak mohou být eh, v naší práci na pomocni. Takže věřím, že se vám to podaří dobře zapracovat do vaší zprávy. A pokud jde o to, jakým způsobem eh, bude parlament toto řešit do budoucna, tak eh, já samozřejmě do toho nemohu zasahovat, eh, to si musí parlament rozhodnout sám za sebe. Každopádně, pokud jde o komisi, tak tam bych si dovolil do toho nějak zasahovat. Za sebe mohu jenom říci, že budeme maximálně spolupracovat s parlamentem, ať už ten si zvolí jakoukoliv cestu. Pokud jde o to vyhošťování, používal, eh, objevily se informace o používání systému SIS v poslední době v této oblasti, tak tady eh, všechna ta donucovací opatření musí být vždy použita čistě pro ten účel, pro který byla navržena. Pokud eh, se odklání od toho původního účelu, tak je, ať už je to pozitivně nebo negativně, to znamená, že mohou být použity pro jiný účel, nebo pro nějaký účel navíc, tak eh, každopádně je potřeba to opravdu přísně řešit, protože jinak je v sázce důvěryhodnost eh, všech těchto nástrojů. Jakmile vznikne riziko, že budou zneužity pro něco jiného, tak to podkopává jejich samotnou existenci. Teď eh, otázka implementace. K tomu jenom jednu věc. My jsme už diskutovali před nějakou dobou ten problém s implementací. Budeme teď sledovat členské státy a chceme zajistit, aby opravdu dostáli těm závazkům, odvedli tu implementační práci, k níž se zavázali. Máme tady směrnice, eh, ne, že by byly úplně ignorovány, eh, to ne, ale někdy se naráží na nějaké praktické obtíže při implementaci a na ty se chceme zajistit. Já už jsem to tady vlastně říkal. Já si myslím, že nechybí politická vůle problémy v této oblasti řešit. To si myslím, že ne. Ale v některých případech pak ty následné kroky, to znamená ta samotná implementace politické vůle je trochu pomalá a naráží na nějaké obtíže a na tím se chceme teď zaměřit. Otázka nové legislativy. My se tomu nebráníme. Dokonce jsme Ehm, minulý měsíc eh, přišli s návrhem v rámci projevu o stavu Unie. Současné problémy, ale myslím, že mohou být eh, z velké části řešeny už stávajícími návrhy nebo těmi, které jsme zmínili v tom eh, projevu o stavu Unie. To znamená především implementace současné legislativy, to je eh, zásadní věc eh, pro příští měsíce, na tom bychom měli pracovat společně jako zákonodárci. Věnovat se legislativní práci ohledně těch návrhů, které již na stole jsou a eh, zajistit lepší implementaci u členských států. Vy potom můžete samozřejmě nastavit dlouhodobější perspektivu, nastavit dlouhodobější rámec, zvážit do budoucna nějaké legislativní návrhy nebo řešit nebo naznačit problémy, které by se legislativně v budoucnu měly řešit, ale poprosil bych vás, abyste v této činnosti nestratili ze zřetele mm, ty bezprostřední měsíce, které teď následují do toho března či dubna, konce legislativního období, kdy máme před sebou ještě důležitou legislativní práci. Každý měsíc se počítá a musíme se zaměřit na implementaci. Ne, že bychom eh, jak si se chtěli vyhýbat eh, nebo neřešit některé mezery nebo oblasti, kde vidíme, že potřebujeme posilovat spolupráci. Tomu já jsem také otevřena, vítám to eh, eh, v té vaší zprávě, ale nechci, aby to bylo na úkor konkrétní implementace v těch příštích měsících. A pokud jde o zdroje, tak eh, návrhy, které předkládáme pro boj s terorismem eh, online, jsou v podstatě skromné. Říkáme, že tam musí být povinnost eh, na straně platform, ale také na straně členských států. A klíčová povinnost pro členské státy je zajistit dostatečné prostředky. Ne všechny státy je k dispozici mají. Pokud se na tom shodneme, tak eh, nám to může posloužit eh, i jinde. Tam, kde je třeba přímá povinnost členských států zajistit eh, implementaci konkrétních opatření. A pokud je o komisi, tak my jsme se zavázali v návrzích, které jsme mm, předložili k příštímu rozpočtovému období, že finančně podpoříme Eh, oblast bezpečnosti. Pochopitelně to podlehá diskuzi s parlamentem a členskými státy, ale my navrhujeme zdvojnásobení financování pro vnitřní bezpečnost, strojnásobení financování pro bezpečnost na vnějších hranicích. Chceme eh, nastavit dedikované financování pro kyberbezpečnost, eh, miliardu do inovačního rozpočtu a také podpořit eh, rozpočet eh, pro výzkum, tak aby ta bezpečnost se začala prolínat i do dalších eh, oblastí financování, včetně regionálního financování. Takže my jsme nastavili tyto závazky a pokud to podpoříte vy a členské státy, tak to může začít v příštím období fungovat. Samozřejmě všechny ty potřeby které s tím pak návazně souvisejí, například propojení databází, můžeme probrat eh, individuálně. Já už jsem mluvil o tom, eh, že za naši prioritu považuji tu interoperabilitu. Děkuji. Merci. Děkuji mnohokrát, Sera Juliane. Děkuji za ty eh, jednoznačná vysvětlení a jak kolegové to zdůraznili, za kvalitní odpovědi a hlavně za perspektivy, které navrhujete velmi poctivě, tak abyste eh, krátkodobě naznačil tu cestu do budoucna, ale hlavně také ze střednědobého, dlouhodobého hlediska. Děkuji za vaši ochotu, eh, děkuji vám jménem všech mých kolegů a já vám také děkuji osobně, protože je komplikované tady organizovat tyto parlamentní výbory během plenárního zasedání. Takže děkuji vám mnohokrát, děkuji kolegům a nezapomeňte na to, že naše příští zasedání se bude konat v Bruselu 9. října od 9 do 12.30. Takže se opětovně sejdeme, téměř bych řekla povinně, a setkáme se s představiteli italských orgánů a budeme také hovořit o kompromisech a pozměňovacích návrzích v rámci 1250 pozměňovacích návrhů, které jsme dostali. Děkuji, přeji vám příjemný závěr plenárního zasedání, děkuji také panu komisaři a i sekretariátu Alici a všem ostatním, kteří zajistili plynulý průběh eh, projednávání tohoto komplikovaného tématu.